Hello everyone, if you want to take... Prosím, posaďte se a začneme s dalším bodem našeho jednání, který je poměrně specifický. Je to společné zasedání našeho výboru s kolegy z AFETu mm, k velmi významné zprávě týkající se klimatické diplomacie. Takže srdečně vás všechny vítám, vás, kteří jste se zde sešli dnešní odpoledne. Jsem velice šťastná, že naše eh, výbory spojují své síly a spojili a věnovali už je vypracování té zprávy týkající se tak významného tématu, jako je klimatická diplomacie. A právě včas, protože i Rada schválila své závěry k tomuto tématu nedávno, 26. února 2018. A jelikož klimatické změny jsou dnes realitou a mají velký eh, stále hmatatelnější dopad, je, nezbyteč, eh, pardon, je, je eh, nezbytné společně spojovat cíle, abychom dodržovali závazky Evropské unie zakotvené v pařížské dohodě. A ráda bych zdůraznila význam Evropské unie a také význam toho, aby Evropská unie znovu stvrdila svou vedoucí roli v klimatických akcích a tady je třeba podporovat dialog, vyměňovat si ty nejlepší postupy, spolupracovat mezi členskými státy i mezi nestátními zúčastněnými stranami. A to všechno přináší plodnou spolupráci. Dopad klimatických změn na bezpečnost je také zcela evidentní a má také dopad na zahraniční politiku Evropské unie. A proto se schází oba naše výbory a budeme jistě úzce spolupracovat na tom, abychom vyslali jasný signál k tak významnému tématu a k té zprávě, o které budeme diskutovat dnes. Takže nyní dovolte, abych předala slovo panu Buchnerovi, který zde nahrazuje paní McAllister, předsedkyni eh, AFETu. Děkuji, děkuji vám, paní Valian, za váš milý úvod. Domnívám se, že tato zpráva přichází nejen v pravý čas, ale také proto, že je velice příhodné z jiných důvodů. Mohu hovořit o své situaci. V celé řadě delegacích je nesmírně významné zdůrazňovat tento bod a domnívám si, že tato zpráva poskytuje dobrou příležitost a dobrou možnost, jak s tímto tématem naložit. Za prvé, eh, se tady hovoří o identifikaci klíčových priorit a potom je třeba je skutečně dát do všech delegací. A pro mě osobně bylo velkou výhodou pracovat a mít tuto zprávu. A myslím si, že bude stačit eh, toliko pár slov na úvod a dám hned slovo paní Deli. Prosím pěkně. Děkuji vám oběma. Já dnes promluvím jménem Jo Leidena, který je zpravodajem pro Envy za klimatickou diplomacii. On velice lituje, ale nemohl se dnes dostavit a proto mě požádal, abych eh, vyjádřila jeho vděčnost s panu eh, Lícovi, spoluspravodajovi za dobrou spolupráci, eh, spolupráci v uplynulých měsících a Jo Leinen se také těší na feedback eh, komise a samozřejmě na odezvu ostatních poslanců. My se samozřejmě těšíme na ochotu komise i parlamentu implementovat pařížskou dohodu. Toto je vůbec poprvé, co se parlament parlament konkrétně zabývá eh, evropskou klimatickou diplomací a je to naše příležitost eh, přispět do debaty před eh, COP24 v letošním roce. A je nesmírně pozitivní, že tak můžeme učinit společně s Envy a AFET, protože je nutno také využívat eh, nástrojů externí politiky. Eh, návrh zprávy již formuje, formuluje doporučení na komisi a službu eh, vnější činnosti a ostatní útvary, tak abychom dosáhli koherentnější, strategičtější klimatickou diplomaci EU, která bude mít dopad. Já bych chtěla poukázat na tři priority zprávy, protože aby tato klimatická diplomacie byla úspěšná, potřebuje potřebujeme eh, správné nástroje, strategické partnerství i koncepci a eh, jsem si jistá, že můj kolega Arne Líc eh, se k tomu ještě vyjádří. Pokud jde o nezbytnou klimatickou ambici, tak letos vstupujeme do fáze implementace pařížské dohody. Eh, na podzim 2018 mm, budeme čelit eh, všem těm úsilím, která by měly přispět ke snížení globálního oteplování o eh, jeden stupeň Celsia. A také do té doby doufejme bude eh, finalizován eh, seznam eh, povinností. Dialog vyžaduje, aby všechny zapojené členské státy dostály vytyčenému cíli, eh, nezvyšování eh, oteplování a také eh, čelili ostatním katastrofám. Letošní klimatický summit nám připomenul, že v některých regionech je již klimatická změna velkou hrozbou pro stabilitu a mír v těchto regionech a také ekonomiku. Pokud jde o strategická partnerství, Evropská unie má politickou i ekonomickou schopnost stát se lídrem eh, v klimatické akci a proto je nutno také eh, uzavírat strategická partnerství a to eh, vyžaduje nejenom aktivní a mediační roli na úrovni OSN, ale také v rámci mezinárodních organizací jako ICAO a IMO. Eh, klimatická diplomacie EU by měla být nejenom profesionálnější na základě konkrétní strategie a využívat i konkrétní nástroje, ale měla by také rozšířit svůj rozsah, aby oslovila celou řadu subjektů. Evropská unie by měla aktivně eh, eh, také přeskoumat všechny eh, zapojené aktéry a vytvářet nové ambiciozní koalice na úrovni občanské společnosti, lokální a regionální orgány a také ekonomické subjekty. To vše bude mít velký dopad na eh, vývoj globálního oteplování. G28 má samozřejmě velmi e, různorodé ekonomiky, ale e, také by se měla e, společně zaměřit na tyto cíle. Klimatická akce EU Čína je také velmi důležitá. Tady se diplomacie musí zaměřit na těsnější spolupráci s Čínou a tato, toto spojenectví může být ještě prohloubeno tam, kde ekonomiky sdílají společné zájmy, například obnovitelné zdroje kolej a elektromobilitu. Evropská unie by měla také vést proces eh, budování nízkouhlíkové ekonomiky. Tady bychom měli propojit ETS se švi- se švýcarským obchodním systémem spolupráce eh, s Čínou, USA a Kanadou. Klimatická diplomacie by měla přesahovat politickou diplomacii, by měla zahrnovat také aktéry eh, z vědy a podnikové sféry. Evropská unie by měla také zintenzivnit úsilí o rozvoj exportních strategií, klimatických technologií, tak, aby využila své ekonomické síly. V této oblasti podpořila transfer technologií a budování kapacit v jiných zemích. A neposlední řadě Evropský parlament by také se měl stát diplomatickým aktérem sám za sebe, využívat své kapacity a eh, také kontakty eh, k jiným delegacím a jiným národním parlamentům i nestátním institucím. Parlament také by měl vstoupit do procesu rozvoje nové strategie eh, klimatické diplomacie, měl by pomoci definovat priority a úkoly, měl by se stát aktivním hráčem a také hybnou hybnou silou eh, pro klimatickou akci globálně. Eh, takovýto eh, cílenější postup může určitě vylepšit úspěchy klimatické diplomacie. Pokud jde o nezbytné zdroje, klimatické změny lze řešit pouze globálně a proto Evropská unie by měla také projevit globální podporu ostatním. Jako COP24 musíme vysílat jasná, hlasná poselství a vytvářet aliance. Diplomacie může být mocným nástrojem a může zaručit eh, ambiciozní eh, přínosy eh, i od rozvojových zemí zemí a budovat silná mm, partnerství. Aby e, evropská diplomacie byla účinná v tomto ohledu, musí být vybavena dostatkem zdrojů. Návrh zprávy navrhuje posouzení e, finančních i lidských zdrojů a také stávajících nedostatků, tak abychom odstranili kapacitní mezery, které v EU existují. Je zde velká výzva, tedy bojovat proti klimatickým změnám a tomu by mělo být také promítnuto do víceletého finančního rámce, e, vytváření tedy nového finančního finančního rámce bude ambiciozní úkol do budoucna. E, je fakt, že e, rozpočet EU je pod tlakem, a je, ale je nesporné, že vyčlenění e, fondu na, klim, na boj s klimatem by mělo být nejenom zachováno na stávající úrovni, ale navýšeno a my to budeme požadovat v této zprávě. Evropská unie by měla využít své měkké síly, ale také ekonomické i finanční síly ještě několik dalších bodů, které jsou zmíněny eh, v eh, této zprávě a Leinen je chce zdůraznit. Je tady naléhavá nutnost jednat, je nutno také eh, anticipovat, předvídat míru ambice EU, ale je nesporné, že tato míra musí být nad rámcem stanoveným v roce 2013 na rok 2030. Nejde o to, co Evropská unie může může nabídnout, ale co musí nabídnout, eh, protože i tak mm, bez ostatních eh, studií eh, víme velice dobře, že do poloviny století musíme dosáhnout mm, výrazného snížení emisí a skleníkových plynů a zpráva vyzývá všechny státy a vlády, aby tedy o to ambiciozně usilovali. Neměli bychom podceňovat ztrátu vlivu a věrohodnosti, pokud Evropská unie nedostojí svému potenciálu a svým závazkům během dialogu Telenova, protože pokud očekáváme od jiných eh, subjektů odpovídající eh, plnění závazku, tak musíme něco nabídnout eh, předem. Eh, je nutné rozvíjet celoevropskou strategii, protože to je nezbytný, nezbytná součást pařížské, pařížského procesu a to nám pomůže také interně pochopit nutné kroky, které nás dovedou do roku 2030 a 40. Evropská unie je již příkladem pro jiné, tím, že poukazuje na to, že klimatické akce nemusí nutně být v rozporu s vysokým životní úrovní a ekonomickým eh, růstem. Eh, závěrem, koncepce eh, klimatické diplomacie je stále ještě poměrně nová, ale iniciativa této zprávy v parlamentu by měla vyslat signál, signál, že my podporujeme intenzivní klimatickou diplomaci. Chceme, aby se to stalo mocným nástrojem v globálním boji proti klimatickým změnám. Jo Leinen využije dalších pozněvacích návrhů, které obdržel, aby je zapracoval do konkrétní podoby, do zprávy. Děkuji. Děkuji vám, paní Dali, a nyní dávám slovo panu Lícovi. Very much, Mrs. and Mr. Chair. Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji eh, našim předsedům. Já jsem velice rád, že tady dnes máme zprávu o těch krocích, které do posud byly realizovány. Je to velmi aktuální záležitost, protože tím, že USA odstoupily od pařížské dohody, tak tady vzniká jaksi prázdné místo a EU by tedy mohla vstoupit na jejich místo. Změny klimaty to je, myslím, už potvrzená realita. Sice nemyslí si to všichni, jako například pan prezident Trump, ale my hm, to považujeme za podložené, i když musím říct, že třeba i v Německu některé politické strany mají pocit, že změny klimatu neexistují. Každopádně my si myslíme, že nemají pravdu. Stejně tak rada na to už reaguje. Máme závěry rady k tématu klimatické diplomacie, pocházejí z únoru letošního roku a rovněž výbor regionů už e, vzal to téma za své. E, předložili návrh stanoviska výbor pro životní prostředí, změny klimatu a energetiku. Takže tady už se ukazuje, že příslušné složky Evropské unie považují toto téma za své. Evropská globální strategie do sebe už integruje tu klimatickou diplomacii rovněž do evropské zahraniční a bezpečnostní politiky, tím, že se propojují vazby mezi e, touto politikou a také bezpečnostní politikou. Například bych zmínil Mnichovskou konferenci, kde se to řešilo již v loňském roce. Nyní je to poprvé, kdy výbor AFED řeší klimatickou diplomacii jako téma. Řada těch témat tady už byla mm, velmi mm, výstěžně popsána kolegyní. Uh, a je zřejmé, že my musíme teď posílit v této věci i naši zahraniční politiku. Musíme jasně vystupovat vůči jakékoliv zemi na této planetě, aby přijali své závazky, aby plnili mm, usnesení vyplývající z Paříže, ale zároveň by to mělo být nedílnou součástí naší diplomacie, kdy toto budeme řešit tedy na nejvyšší úrovni. Tato zpráva má tři pilíře. Jednak se tady zdůrazňuje pozice Evropského parlamentu jako důležitého aktéra v oblasti klimatické diplomacie. Za druhé, chceme eh, politiku zaměřenou na změny klimatu eh, zakomponovat do všech aspektů našich, do všech našich politik a za třetí potřebujeme vyčlenit příslušné finanční a lidské zdroje na to, aby tento plán byl důvěryhodný. Máme tedy tento plán a e, věnují se tomu už příslušné složky. Stejně tak máme již příslušnou termigologii, co to je klimatická diplomacie a cituji, chápeme to jako určitou zacílenou zahraniční politiku na podporu klimatických politik prostřednictvím dalších aspektů, tím, že budeme budovat strategická partnerství a posilovat vztahy s státy a nestátními subjekty a snažit se zmírňovat dopady změn klimatu. Klíčová eh, oblast této zprávy je ta, že Evropská unie je jedním z nejdůležitějších aktérů v oblasti boje proti změnám klimatu a výrazným způsobem přispívá k plnění pařížské dohody a k prosazování této agendy. Eh, aby prosadila tuto pozici, tak Evropská unie musí zůstat důvěryhodným partnerem a musíme tedy posílit naše úsilí a nadále rozvíjet naši práci v oblasti klimatické diplomacie. Musíme tedy vypracovat strategii pro celoevropské úsilí v oblasti klimatické diplomacie, kde musí koherentně pracovat tedy parlament, komise, členské státy a další evropské instituce klimatickou diplomaci musíme promítnout do práce zahraniční politiky a musíme mít systém podávání zpráv v rámci našeho výboru tak, abychom E, toto téma zahrnuli i do těch návštěv parlamentu do ostatních zemí, to znamená tak, abychom ty návštěvy, které zahrnují členy výboru AFET a ENVY, předali toto téma i ostatním. Rovněž musíme toto téma rozšířit na agendu národních parlamentů a zapojit je do příslušných sítí. Také například bych zmínil třeba partnerské sítě, síť eh, s Afrikou, Pacifikem a podobně. Rovněž musíme vyčlenit příslušné rozpočtové prostředky, abychom mohli realizovat naše cíle. Už tady byl zmíněn víceletý finanční rámec, kde potřebujeme nejenom vyčlenit a zacílit příslušné prostředky, ale také to promítnout do těch jednotlivých rozpočtových sekcí. Zpráva vychází tedy z pařížské dohody, z cílů udržitelného rozvoje a chce, aby se Evropská unie stala vedoucím činitelem v této oblasti. Pokud jde o cíle udržitelného rozvoje, tak klima je jedním ze zásadních cílů a Evropská unie v příštím roce bude podávat v New Yorku zprávu o plnění cílů udržitelného rozvoje. A e, tímto tedy je jenom dále zdůrazněn význam této strategie a toho, že Evropská unie tady musí pracovat ještě přesněji a důkladněji. Je tedy potřeba ten cíl dále upřesnit a vymezit. Eh, rovněž musíme mít společné úsilí v oblasti klimatické hmm, diplomacie. Rovněž vyzýváme komisi, aby eh, koordinovala strategický přístup ke klimatické diplomaci a apelujeme na to, aby byly stanoveny doporučení a priority pro klimatickou diplomaci. Vyzýváme, aby byly lépe tedy realizovány ty delegace Evropského parlamentu pro prosazování cílů eh, klimatické diplomacie. Například bych uvedl, že už se to tak děje v rámci našich delegací v USA, kde jsme předložili strategii pro klima a energetiku problematiku a snažíme se na tom pracovat koordinovaným způsobem mezi jednotlivými členskými státy, které to řeší měsíc po měsíci. Takže se to už řeší v rámci jednotlivých států. Snažíme se spolupracovat s guvernéry, s lidmi v Bílém domě, se starosty velkých měst a tak dále a tak dále. Eh, už jsme zaznamenali celou řadu situací, kdy v rámci delegací z EU Eh, se řada lidí z našich eh, zastupit, z generálních ředitelství vyjadřovala, řešila právě ta témata klimatu. Musíme také lépe spolupracovat s regionálními a místními subjekty a se zvolenými zástupci. Musíme se snažit bez dialog, pokud jde o nízkouhlíkovou eh, energetiku a o rozšiřování těchto politik do širšího sousedství Evropské unie to se také řešilo v rámci eh, konference o jižním eh, sousedství, o té jižní politice soustřed, sousedství, kde eh, jsme právě řešili používání ropy, zemního plynu a související aspekty. Rovněž musíme to řešit v kontextu bezpečnostních a migračních toků, kdy musíme Eh, činit příslušná zmírňující opatření a voláme po posílené spolupráci s rozvojovými ekonomikami, které mají největší dopady na globální oteplování, spolupracovat s privátním sektorem, občanskou společností a, a to je velmi důležité, i s vědeckou komunitou. My máme už různé zkušenosti z těch posledních týdnů a Teď tady máme e, tento návrh a ukazuje se, že klimatická diplomacie otevírá dveře i v zemích, jako je Irán, kde byla řada problémů v rámci multilaterálního přístupu v rámci OSN k těmto důležitým tématům, ale to se týká i jiných zemí. Zároveň je to něco, co může otevírat dveře i v USA, kde Trump tím novým eh, celonárodním přístupem eh, se už nesmí eh, tedy řešit ty změny klimatu, ale zároveň jsou oblasti, které se tím stále zabývají. Takže se snažíme vést ten dialog i s našimi transatlantickými partnery. Závěrem bych chtěl říci, že tento návrh bude dále upraven prostřednictvím pozměňovacích návrhů. My se těšíme na to, co k tomu dostaneme a já s velkým potěšením Eh, si vyslechnu názory stínových zpravodajů i jiných kolegů a všem mnohokrát děkuji. Děkuji našemu sekretariátu. Myslím, že jsme na velmi dobré cestě, mm, pokud jde o práci s našimi kolegy z komisí a já jsem za to velmi rád. Děkuji, děkuji za vaši podporu. Děkuji mnohokrát. A teď předám paní předsedkyně slovo. Ano, já teď vyzvu stínové zpravodaje, aby se připojili Každý bude mít k dispozici dvě minuty a bude-li tady hovořit pouze jeden zpravodaj za, eh, za členy jedné politické skupiny z obou výborů, tak bude moci hovořit minuty čtyři. Jako příklad, pan Petrle, který je zde, bude hovořit také za paní Šujicu. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, vážení předsedové. Hm, dva sluné, dvě sluné připomínky od dvou stínových zpravodajů. Drazí kolegové, dovolte, abych nejprve poděkoval spolu zpravodajům za práci, vynikající práci na návrhu na tomto významném tématu, které má veliký dopad a na geopolitickou stabilitu. Klimatická Demoplace je tedy na, zároveň nástrojem zahraniční politiky, která může pomoci zahraniční spolupráci, partnerství se státním i nestátním sektorem, občanskými společnostmi, lokální i regionální úrovní. To jde nad rámec tradičních klimatických politik a pohybuje se to eh, od eh, nějakých stanovisek preventivním akcím. A proto by zahraniční diplomacie se měla stát strategickou prioritou. My musíme využívat náš politický vliv a legislativní kompetence, abychom dále podporovali tuto otázku a měli bychom promítat diplomaty eh, tuto ekologickou diplomaci do všech oblastí zahraniční politiky a do všech našich akcí, abychom podpořili hodnotu, tuto hodnotu. I při sjednávání dohod zbytek světa může počítat s Evropskou unii jako s lídrem v oblasti ekologické politiky, která je ochotná spolupracovat se všemi zeměmi na zmírňování negativních dopadů a usilujícího uskutečnění cílů, které byly stanoveny. To bylo za kolegyni Šujicu, za ní vám děkuji a teď hovořím za mě. Dovolte, abych i já se připojil k poděkování paní Šujici také na adresu spolu zpravodajů. Je tady zdůrazněna nezbytnost nahlížet na klimatickou demokracii jako na, eh, diplomaci jako na strategickou prioritu. Ono se zdá, že je to úplně to tež, co jsem četl eh, ve stanovisku kolegyně Šuici, že, ale přesto budu pokračovat. Evropská unie je globálním vůdcem při hledání mm, nejlepších cest, jak uskutečňovat cíle pařížské dohody je třeba, abychom byli schopni se dohodnout interně, protože nebudeme-li schopni se dohodnout interně, nebudeme mít žádný externí zahraniční vliv. Proto je třeba využít stávající nástroje, včetně našeho členství v mezinárodních organizacích a také v stávajících dohodách je třeba vyčerpat, pardon, čerpat veškeré zdroje, které máme k dispozici. Eh, já si myslím, že tato zpráva by měla zůstat spíše všeobecná a neměla být až do úplných detailů. To je jistě dobrý přístup a budu potěšen, mohli bychom mm, tuto zprávu zachovat tak, jak je a neudělali bychom z ní jaksi ozdobený vánoční stromeček, kde by v každé ozdobě našel někdo to, co si přeje a proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost těmto problémům a já se cítím velmi privilegován a zároveň poctěn, že jsem tady mohl hovořit čtyři minuty. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám oběma, panu Peterlemu a paní Šujce a nyní za EKR není přítomen nikdo, takže za Alde paní Jetemeky a vy také promluvíte jménem pana Péta. Děkuji. Ano, i já budu eh, představovat dvě osoby. Chci poděkovat spoluspravodajům za vyvážený eh, návrh zprávy a chtěla bych zdůraznit, že skutečně je to Evropská unie, nikoli jednotlivé členské státy, Eh, která slouží jako příklad, eh, pokud jde o eh, ekonomic, pardon, klimatickou diplomaci. A to musíme využít i v našich mějších vztazích. Zatímco existuje přirozený prostor expanze klimatické diplomacie v rámci vnější činnosti, já podporuji abychom eh, měli více expertů v této oblasti. Podporuji také podnět, abychom vytvářili tematické priority v rámci spolupráce a eh, diplomacie. Jednou tematickou prioritou eh, budoucí klimatické diplomacie by se měla týkat Baltu, zejména dopadu černého uhlíku v Arktidě. A za druhé, kontakty s občanskou společností a nevládními organizacemi eh, třetích zemí. To už eh, stručně zaznělo v návrhu zprávy. Já bych eh, chtěla toto ještě prohloubit ehm, a Věřím, že podpora žen v rozvojových ekonomikách je jeden z nejvýznamnějších eh, příkladů globální eh, klimatické akce. To znamená, podpora eh, statutu žen je velmi důležitá. A nyní promluvím jménem pana Paeta, který se domnívá, že text je dobrý a neočekává už žádné zásadní problémy. Je zde několik důležitých věcí, které by ale rád připojil ke zprávě. Za prvé, eh, domnívá se, že musíme řešit to, aby klimatické že klimatické změny vedou k migraci e, e, lidí. Také se domnívá, že musíme rovněž zmínit Arktidu a fakt, že klimatické změny jsou tam pocitovány e, více než kdekoliv jinde. A nakonec musíme řešit problém amerického prezidenta Donalda Trumpa, který eh, se eh, stáhl eh, z pařížského procesu a také to, že stále ještě čekáme, že Rusko tuto pařížskou dohodu bude ratifikovat. Děkuji vám, paní Jetemeke, a nyní se dostáváme k zeleným. Máme tady pana Afronteho. Nevím, jestli byste chtěl také zhostit zprávy pana Dalundeho. Děkuji. Děkuji, já jenom několik bodů, protože mám pocit, že ta zpráva už je opravdu hodně obsáhlá, je poměrně kompletní a i to, co tady dneska zaznělo, už ukazuje, kolik opravdu toho je tam obsaženo a jak důkladně se k této věci přistupuje. Nicméně je také několik věcí, k němž bych se chtěl vyjádřit. Uh, Jednak podle nás je třeba eh, více prosazovat některé akční body, eh, skutečné kroky v oblasti eh, bezpečnosti, ochrany vody, zejména v té subsaharské oblasti protože to je oblast, kde nedostatek jídla a nedostatek vody v důsledku klimatických změn vedou k zintenzivnění konfliktů, k bojům o dostupné zdroje a to vede ke všem těm důsledkům války, nárůstu nerovností a ve finále k migraci. Hmm. Samozřejmě ta zpráva se týkala tématu klimatické diplomacie, ale my si myslíme, že možná můžeme být ještě trošku troufalejší a ostatně i sama rada ve své zprávě tlačí ještě trošku dál, aby se šlo trošku dál, takže možná i parlament by si mohl troufnout něco v této věci. A potom druhá věc se týká eh, povědomí mezi evropskými občany. Víme podle Eurostatu, že evropští občané jsou si vědomi e, změn klimatu, ale mnohem méně jsou si vědomi toho, jaké jsou vztahy mezi změnami klimatu a migrací, válkami, nárůstem sociálních nerovností a tak dále. A to je velmi důležitá věc, protože evropští občané by se měli uvědomit, jak je to, to propojeno, jak jsou tyto jevy propojeny. A e, aby správně pochopili ty vztahy e, i právě z proto, aby ta evropská politika následně mohla reagovat na ten problém jako celek, na to, jak je to propojené a ne jenom na jednotlivé dílčí body. Z pohledu AFETu, já nejsem členem AFETu, ale chci říci, že máme připraveny některé pozměňovací návrhy, které chceme předložit a některé z nich se právě týkají toho, jak důležité je začlenit ty politiky v týkající se změn klimatu jako prevenci některých těch problémů a jevů. Mm, máme tam také některé další pozměvací návrhy, takové cíleněji, zaměřenější, ale to se ostatně objeví, až prostě předložíme. Každopádně myslíme si, že to je dobrá práce, kterou můžeme ještě dále vylepšit. Děkuji. Thank you very much. Now I turn to... Děkuji mnohokrát a teď se obracím na GUE, pan Kuluglu, který vystoupí také jménem paní poslankyně Torres Martinez. Máte slovo. Děkuji. My e, tuto zprávu vítáme a v mnoha aspektech ji podporujeme, takže jenom několik bodů velice stručně. Evropská klimatická diplomacie nemůže být důvěryhodná, jestliže Evropská unie nebude plnit své závazky vyplývající z pařížské dohody. Musíme pracovat v rámci stávajícího rámce OSN. Třetí věc. Podporujeme to, že Eh, dimenze změn klimatu musí být zakomponována do mezinárodních obchodních a investičních dohod a že musíme nastavit finanční nástroje a programy tak, abychom posílili účinnost evropských kroků v oblasti boje se změnami klimatu. Eh, další věc. Není tady žádná vazba mezi Brexitem a tím, že USA odstoupilo od pařížské dohody. To jsou oddělené jevy. Pařížská dohoda není uh, už možné dále ji tedy vyjednávat, uh, rušit, ne. Potom další věc. Evropská unie by měla více eh, zapracovat na kapacitách pro monitorování změn klimatu a vznik konfliktů. My tedy děkujeme zpravodajům za předložený návrh. Chystáme se předložit několik pozměňovacích návrhů k tomuto textu. Děkuji. Thank you very much. Our colleagues uh, from... Děkuji mnohokrát. Kolegové z FDD tu nejsou. Takže teď um, mají příležitost ostatní. Eh, máte všichni minutu. Eh, mohli byste prosím laskavě říci, eh, kdo jste, odkud jste, aby si to sekretariát mohl poznamenat. Zda se tedy z EFSI nebo z AFETu dosud dostávali slovo stínový zpravodajové a teď má slovo paní Gerling. Děkuji mnohokrát. Já bych jenom chtěla zmínit pár věcí. Za prvé, e, zpráva se výlučně soustředí na vztahy e, e, v rámci třístranných jednání a já si myslím, že tady máme ještě dvě další smlouvy a to je ICAO a IMO, čili IMO. Obě tyto organizace, obě, tyto, obě jsou nesmírně důležité ve svém dlouhodobém dopadu, eh, zejména při formulaci dalších klimatických sílů. A to je oblast, která byla vypuštěna jaksi a já si myslím, že to by mělo být explicitně doplněno do této zprávy, protože jak letecký provoz, tak letecká doprava má i signifikantní dopad, zejména v určitých částech světa na životní prostředí. Hovořili jsme o situaci rozvojových zemích a toto je naprosto jasné jasná manifestace rozdílů mezi eh, postojem členských, eh, pardon, eh, rozvinutých a rozvojových členských států, chcete-li. A to je dilema, kterému se musíme věnovat. Z toho, že některé země musí přepravovat větší větší náklady nebo za těžších podmínek. A potom tady máme Další věc, není to jenom příslušnost výboru Envy, máme to DG Move a také výbor pro dopravu a já si myslím, že oni by měli být zmíněni. Potřebujeme-li mít a chceme-li skutečně mít ekologickou diplomaci nebo klimatickou diplomaci, pak musíme zapojit všechny aktéry. Potom tady také je napsáno eh, důležitá role té subnárodní, podnárodní eh, diplomacie. Máme tady také USA a Čínu a zároveň z Číny by se měl stát klíčový partner, když se USA nebude chtít účastnit. A teď paní Miller. Merci, madame présidente. Merci à tous. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych pouze ráda řekla několik stručných poznámek. To první, ta první se týká Eh, subsidiarity jednotlivých členských států, protože nemusíme hovořit jenom, nemůžeme hovořit jenom o Evropské unie, protože to samozřejmě není jedna jediná cesta. Na druhé straně my jsme měli určitou zdrženlivost a máme ji stále a to je, co se týče instrumentalizace ekonomiky eh, pro klimatické změny je to tedy um, složka, o které se budeme možná ještě více věnovat, ale dvě věci podle mě by měly být, by hrát důležitou rolu jak v našem výboru Envy, tak na AFETu. A to se týče eh, výroba elektrické energie, její skladování a eh, opustit ten a začít spolupracovat, zejména se zeměmi eh, subsaharské Afriky, které jsou špatně řízeny, ale Evropská unie na ně nenahlíží eh, protože, dostatečným způsobem, protože má pocit, že by od nich neměla moc, co se týče Eh, dodávání eh, energii. A já si myslím, že do této zprávy by se měly začlenit dva zcela zásadní prvky a nesmí se na ně zapomínat. To jsou ty dvě velké koncepce, eh, které možná byly tak trochu upozaděny, ale měly by se také dostat do povědomí. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji a teď pan Líze. Děkuji paní předsedkyně a děkuji oběma zpravodajům. Já bych chtěl výslovně potrhnout ten bod, který vyslovila paní Görling, totiž měli bychom vyslat jasný signál i směrem k ICAO a IMO, mám dojem, že tyto dvě organizace, byť se jedná o organizace OSN, eh, vedou jakýsi eh, samostatný život. Je tam málo vlastní iniciativy, málo eh, propojení s tím, co se jinak na půdě OSN děje, také mm, ve válném shromáždění a UNFCCC. To je nutno zdůraznit. A chtěl bych poukázat jeden bod, který považuji, považuji za velmi důležitý v návrhu návrhu obou kolegů. Paní Dali tady pouze zastupovala pana eh, Leinena. Jedná se o bod číslo 13, totiž, že v případě mezinárodních úmluv, které budeme eh, sjednávat, ehm, ehm, vezmeme na zřetel i spolupráci v oblasti eh, ochrany klimatu. To je něco, co bychom měli schválit společně. Děkuji. Děkuji a ještě někdo se hlásí? Pokud eh, nikoli, tak tím uzavírám náš seznam řečníků a opět dávám eh, slovo eh, spolupředsedovi za výbor AFET, také aby uzavřel naši společnou schůzi. Děkuji vám. Takže nyní bychom si chtěli vyslechnout pana Delil z EEAS, tedy útvaru vnější činnosti Evropské komise. Děkuji. Děkuji vám. Myslím, že zde zaznělo již, že tato zpráva je velmi aktuální, protože rok 2018 bude kritický pro eh, vyjednávání o pařížské umluvě, ale je také eh, zásadní eh, pro dohodnutí konkrétních akcí v terénu, protože prostor pro manévrování, pokud je o dosahování těch, eh, toho snížení eh, o 2%, nebo 1,5% se stále zužuje. Tak, jak bylo v únoru dohodnuto na Radě pro eh, zahraniční věci, eh, my chceme poskytnout jasný narrativ pro klimatickou eh, diplomaci. Bude to adresováno IKO, IMO, bude to řešit také i problematiku obrany a myslím, že je důležité eh, tento signál Evropského parlamentu vzít eh, v potaz eh, v době, kdy na pozadí politických výzev důvěra jednotlivých stran v pařížskou dohodu slábne a my jako Evropská unie musíme spolu s partnery opět mm, navrátit tomu procesu jeho vůdcovství a um, vlastně dostat všem cílům. Já bych jménem komise chtěl zdůraznit několik prvků. Myslím si, že klimatická akce je skutečně uh, jakýmsi mezičlánkem mezi eh, dvěma eh, špičkovými prioritami. Jednak eh, multilateralismus, odpovědné jednání, posílení bezpečnosti skrze prevenci, řešení klíčových příčin klimatických změn. Také víme, že existuje velmi silné interní a externí rozhraní eh, klimatických změn. Někteří na to již odkázali a chceme, nebo pokud jsme byli úspěšní v minulosti v klimatické diplomacii, zejména na cestě ke COP21, ale i poté, kdy jsme usilovali o časnou ratifikaci a Eh, vstup pařížské dohody v platnost. Dokázali jsme to i díky eh, naší eh, věrohodnosti, která vyplývala nejenom naš, z našeho zaujetí pro tuto věc, ale také díky naší dosavadní historii v tomto ohledu, v tomto ob, oboru. Tato, je důležité, že tato zpráva byla vydána společně výbory Envy a AFET. Je to důležité poselství že to právě vzešlo eh, eh, z těchto dvou výborů společně. Máme tady ty dvě eh, dimenze, které jsou v našich očích naprosto propojené. A v tomto kontextu diskuse, které probíhají o budoucnosti víceletého finančního rámce, budou také velmi relevantní pro tyto diskuse chci také poukázat na to, že minulý týden Evropská rada pozvala komisi, aby eh, uvažovala nad eh, rámec eh, politického horizontu 2020, aby do roku 2019 předložila celoevropskou strategii redukce emisí. Snad ještě tři stručné poznámky z perspektivy Evropské akce vnější činnosti. První se týká multilateralismu. Ve zprávě se praví, že konáme ve věci klimatu také proto, že se domníváme, že boj proti klimatickým změnám je hybnou silou mezinárodní spolupráce. A toto je velmi důležitá výpověď, tedy nejde pouze o tematický přístup, ale jde také o mezinárodní spolupráci, mezinárodní řád v době, kdy eh, se některé země eh, stahují eh, z spolupráce. Druhá poznámka, klimatická diplomacie je mnohovrstevnatá diplomacie a to již zaznělo z úst mnoha z vás že po Paříži zejména klimatická diplomacie se týká států, ale také nestátních aktérů a Eh, akční program eh, globálního klimatu eh, se zabývá tím, jak mohou všichni tito partneři přispět ke společnému dílu. A vítáme záměr Evropského parlamentu posílit roli parlamentní diplomacie jako mocného nástroje pro klimatickou akci. Mám za to, že Evropský parlament je důležitým hráčem Eh, v této eh, mnohovrstevnaté diplomacii Evropské unie a těšíme se na eh, vývoj metod další spolupráce s Evropskou Evropským parlamentem. A poslední poznámka z perspektivy klimatu a bezpečnosti. Mnozí z vás uh, už řekli, a nechci zacházet do detailů, mnozí z vás um, viděli zprávu uh, globálního ekonomického fóra kde se poukazuje na eh, ty největší hrozby, jimž eh, čelíme a ty jsou tedy ekologické a klimatické. Jsme v nové éře, kdy se eh, vlastně rizika nebo schéma rizik mění. A klimatická diplomacie se týká vlastně 13 cíle, ale také 16. cíle, to znamená míru a bezpečnosti, nejenom boje proti klimatickým změnám. Takže na tomto místě bych ukončil. Těším se na další budoucí diskuse eh, a spolupráci v této oblasti. Děkuji, pane Delil, a nyní bych chtěl eh, předat slovo paní Elině Batram z Evropské komise. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Je pro mě potěšením být zde dnes s vámi a hovořit o něčem, co všichni považujeme za velmi důležité pro evropskou vedoucí pozici v oblasti boje se změnami klimatu. Já jsem s velkým potěšením poslouchala vaši rozpravu, která ukazuje, jakým způsobem se tato sněmovna staví k globálním výzvám v souvislosti s prováděním pařížské dohody. Také bych ráda využila této příležitosti a poděkovala zpravodajům panu Líce a panu Leinen a za vynikající práci, kterou odvedly příslušné výbory. Myslím, že eh, ten návrh zprávy je velmi dobrým základem pro eh, další pokračování diskuse v rámci Eh, institucí. A chtěla bych zdůraznit, že klimatická diplomacie je interinstitucionální záležitost a je to něco, co bude dále důležité pro naše důvěryhodnost. Loňský rok byl velmi náročný eh, v této věci. Nemusím připomínat, eh, že Trumpova administrativa oznámila odstoupení od pařížské dohody a také jsme zaznamenali e, výrazný nárůst katastrofických událostí souvisejících se změny klimatu na celém světě. Bylo velmi mm, zajímavé sledovat, jak se světové společenství i navzdory oznámení pana Trumpa zjednotilo v tom, že je potřeba dále prosazovat tuto vizi a formovat strategické partnerství pro postup ku předu. Dnes bych chtěla říci tři věci. První se týká celosvětového kontextu. Jak správně řekla paní poslankyně Dali, letošní rok bude testem. Bude testem důvěryhodnosti pro vyjednávání a UNFCCC, protože po pařížské dohodě bude celosvětové společenství chtít vidět nějaký důkaz, že došlo k pokroku a já myslím, že to je velmi dobrá příležitost pokračování dialogu s našimi mezinárodními partnery. Zároveň v letošním roce bude dokončena pařížská kniha pravidel, jakýsi pracovník program, který detailněji popíše realizaci pařížského programu, zejména s ohledem na transparentnost a odpovědnost mm, pařížských ambicí. Ambice e, bude potřeba přeměnit do konkrétních kroků. A to je druhá věc. Jaká bude úloha EU v rámci celosvětového pohledu? Vedoucí představitelé vedou jednání o klimatickém rámci a já myslím, že se velmi jasně ukazuje ochota a odhodlání EU ujmout se celosvětového vedení v této věci. EU má určitě ty nejkvalitnější a komplexní politiky a bylo by vhodné, poskytnout tuto expertízu, znalosti a zkušenosti našim partnerům, kteří jsou zatím v počátku tohoto procesu. Bylo by vhodné se podělit o naše zkušenosti a metody. My jsme nedávno eh, vyčlenili 25 milionů z nástroje pro partnerství, abychom posílili spolupráci s hlavními ekonomikami. A Eh, ekonomiky G20 mají odpovědnost asi za 80 emisí, čili to bude opravdu zásadní, jakým způsobem dokážeme mm, zajistit přechod na nízkouhlíkovou energetiku. Spolu s budováním těchto partnerství musíme také podporovat aspekt solidarity. Tady e, bude důležité Mm, jakým způsobem nastavíme práci v rámci externích nástrojů a bude důležité budovat eh, aliance, společenství, eh, abychom na svoji stranu dostali všechny ty, které potřebujeme, abychom mohli dokončit pařížskou knihu pravidel. A potom třetí věc, o níž chci pohořit, eh, proč je tak vhodné zrovna teď přicházet s touto zprávou, jak řekla řada z vás, toto je doba, kdy se eh, projednává víceletý finanční rámec. Parlament sehrál zásadní úlohu při zajištění 20% eh, cíle výdajů zaměřených na boj se změnami klimatu. Bylo by tedy zvláštní a nekonzistentní, pokud bychom si nestanovili podobný cíl i do příštího VFR. Eh, další důležitý aspekt, který souvisí i s aktuálností této zprávy, jsou probíhající diskuse o budoucnosti Evropy. Eh, klimatické kroky se setkávají s podporou široké veřejnosti, jsou považovány za jeden z milníků evropského projektu a proto uh, je pro nás toto téma tak důležité a zásadní. Pokud bychom nevyužili takto silné pozice, tak by to bylo velké selhání v rámci budou, rozpravy o budoucnosti Evropy. Konečně bych chtěla říci, že tato zpráva přichází ve velmi vhodnou chvíli i proto, že poukazuje na kolektivní eh, úsilí zapojení státních, nestátních subjektů, neziskových organizací a dalších aktérů, kteří všichni eh, se dávají dohromady proto, abychom skutečně podpořili tuto iniciativu v celosvětovém měřítku. Takže Evropa může vést svým příkladem, může jít příkladem, pokud je o svoji jednotu mezi jednotlivými institucemi. A já myslím, že podobně jako parlament, který přichází s ambiciozní vizí, eh, bychom měli eh, zmínit, že v pátek evropští vedoucí představitelé vyzvali komisi k tomu, aby předložila strategii pro polovinu století a abychom ji předložili už v prvním čtvrtletí roku 2019, což jenom ukazuje, jak jsme v této věci angažovaní. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane Líce, chcete se k tomu ještě vyjádřit? Děkuji mnohokrát, drazí kolegové, za vaše připomínky. Děkuji také kolegům z Evropské komise za to, že některé body vyzdvihly a některé dodali, například eh, IMO a ICON. A v záležitosti SVČ jistě se na to ještě Podívám, očekávám také od kolegů pozměňovací návrhy. Hodně se tady hovořilo o tom, jak komplexně tato záležitost a pan Petrle říkal, že nechce, aby ze zprávy stal vánoční stromeček, ale už máme letní čas, završujeme práce na této zpráce, práce. Ale líbily se mi body, o kterých jste hovořil, zejména vy v souvislosti eh, s těmi eh, rozv- cíly, eh, rozvojovými cíly tisíciletí USN eh, a včetně, jak jste se zmínil, toho potraviny. Žádný hlad už, to je jeden z těch cílů, ale také čistá pitná voda. To je jedna z těch trvale udržitelných cílů tisíciletí ob, otázky obchodních dohod. To tady zaznívalo z úst kolegů často. Je to velice důležité, protože to už jsme zohledňovali s CETou při ujednání s Kanadou a to bychom samozřejmě mohli zohledňovat i dá, nadále. Také jsem si poznamenal tu otázku povědomí, osvěty, eh, jak eh, více bojovat také proti sociálně slabým a proti chudobě. Dále kolegové také hovořili o tom, jaké jsou vnitrostátní cíle našich partnerů v eh, této oblasti. A já si myslím, že je dobře, že Evropská komise, Evropský parlament spolupracují na této oblasti, ale mohlo by se to prohloubit nejenom, kdybychom začali zpracovat tak, jak pracujeme my, eh, ty dva výbory, ale bylo by důležité, aby každý výbor zohledňoval té, eh, ty vnitrostátní eh, cíle tak, jak je mají jednotlivé země, se kterými jednáme. Máme přece také návštěvy v Evropském parlamentu, a měli bychom doladěvat ty návštěvy z komisí, abychom o tom hovořili. Těším se velice na vaše pozměňovací návrhy a jsem vám samozřejmě i nadále k dispozici. Děkuji vám. Mr. Leeds. Děkuji vám. No, tato zpráva a její předložení poukazuje na význam mm, tohoto tématu, které by mělo vždycky zůstat na našem pořadu jednání. Dovolte, abych poděkoval všem zpravodajům, spolu zpravodajům, všem kolegům, kteří hovořili a samozřejmě v neposlední řadě děkuji také komisi a SVČ za jejich účast, která ještě znovu zdůrazňuje to roli, jakou může hrát klimatická diplomacie při provozování jasné politiky a uskutečňování jasných cílů, ke kterým jsme se zavázali až do roku 2030 a včetně tedy zohlednění těch rozvojových cílů tisíciletí. Jistě budou v nejbližším týdnu, v nejbližších týdnech probíhat diskuse a další práce na tomto návrhu. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů 11. dubna v 11 hodin. Nikoli v poledně do 11. Pozor a potom na společném zasedání budeme vyměňovat si názory 16. května. A bude to tedy tady v místnosti Afeto a hlasování na plenárce bude zřejmě probíhat v červenci 2018. Děkuji mnohokrát za vaši účast a ukončuji naši schůzi.